Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, já vás tedy opravdu žádám naléhavě, abyste se usadili, abychom mohli zahájit naši schůzi. A děkuji vám, že jste přišli přes krátký čas na základě předsedy parlamentu a jeho rozhovoru s ukrajinským prezident, eh, prezidentem jsme svolali tuto schůzi v relativně krátkém čase, tak abychom mohli přijmout příslušné rozhodnutí eh, na základě rozhovoru a pod, podpisu asociační dohody eh, v pátek. Rada by měla rozhodnout 16. září a dnes tedy eh, je nutné, abychom v našem výboru přijali příslušné rozhodnutí. Poslali jsme tedy pozitivní stanovisko v tom smyslu, abyste akceptovali tento postup, tak abychom tedy dosáhli konsensu a aby eh, nemusela být zpracováváno eh, příslušné usnesení, tak aby se urychlil tedy eh, ten eh, následující proces a také zpravodaj Sarius z Volsky doporučuje tento eh, proces pro urychlení celého postupu. Takže souhlasíme, souhlasíte tedy s pořadem jednání, tak jak byl navržený pan Šolci. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jsme si všichni vědomí toho, že je to velmi složitá situace, ve které bude potřeba přijmout toto rozhodnutí. Proto samozřejmě plně respektuji eh, rozhodnutí předsedy parlamentu, ale kladu si otázku, zda je skutečně eh, smysluplné protože vlastně jde o určitý eh, rozpuštěný parlament. Zda tedy opravdu je teď dobré, abychom pokračovali s ratifikací bez toho, abychom vedli debatu, protože jsou zde poměrně rozdílná stanoviska ve výboru a myslím si, že by ještě bylo vhodné tedy eh, provést hlubší úvahu předtím, než budeme hlasovat. Je, chce se ještě někdo vyjádřit? Prosím, takže budeme tedy hlasovat o tom, kdo je tedy o tom, pro proto, abychom odložili tento bod programu. Kdo je proti návrhu pana Šolce, tedy abychom posunuli tento bod, čili tím je ten jeho návrh zamítnut. Dostáváme se tedy k programu, k bodu programu 3 ano, prosím, ještě někdo se chce vyjádřit? Můžeme požádat o to, aby výsledek toho hlasování byl dán, aby to mohlo být eh, dáno elektronicky, protože ta situace je závažná. Ne, nikdo nežádal elektronické hlasování a teď už je pozdě. Já o to žádám. Já o to žádám. To je k smíru. Prosím, Opustíte, opustíte místnost, pokud chcete tady takto vykřikovat. Děkuji vám. Reakce mimo mikrofon. Tady byl pozměňovací návrh na změnu eh, pořadí. Někdo se vyslovil proti. Hlasovali jsme, to je zcela běžný postup, jaký známe i z plenárky otázkám pořadu jednání se nevede rozprava, někdo hovoří pro, někdo hovoří proti a potom se hlasuje. Nikdo nežádal elektronické hlasování, ale pokud odejdete z místnosti, tak možná elektronicky hlasovat budeme. Takže prosím, hlasujte. Hlasování je zahájeno. Leave this room. The, that means takže pokud budete hlasovat pro, znamená to, že hlasujete pro návrh pana Šolce. Pokud budete hlasovat proti, hlasujete proti návrhu pana Šolce. Jedná se o ten pozměňovací návrh, o kterém se teď hlasuje. So Still some people have not voted. Stále ještě někteří nehlasovali. then use your American Express. Možná můžete použít svou American Express kartu. okay, we will record that. So the... Tak. Končím hlasování hlasovalo 9 lidí pro, 48 proti, 2 se zdrželi. Takže budeme pokračovat s pořadem jednání dle původního návrhu. Takže se dostáváme ke zprávě. Přesně řečeno, nejedná se o zprávu, jedná se o vyjádření souhlasu a zpravodaj možná k tomu řekne pár slov. Děkuji, pane předsedo. Já tedy předkládám a navrhuji, eh, abychom hlasovali o usnesení parlamentu. Je to, eh, týká se doporučení Rady k uzavření dohody o přidružení mezi Evropskou unii a Ukrajinou. Má to dva důvody. Jednak chceme vyslat silný signál solidarity s Ukrajinou, a solidarity s evropskou volbou Ukrajiny. Ukázalo se, že ta jejich evropská volba, ty jejich evropské ambice jsou velice silné v ukrajinské společnosti. A druhý důvod, proč chceme, aby k té ratifikaci došlo i ze symbolických důvodů, aby to bylo vlastně příští týden ve Štrasburku ratifikováno, aby to proběhlo s, souběžně se zasedáním Vrchovné rady Ukrajiny, která eh, samozřejmě následně eh, by měla také ratifikovat. A z těchto dvou důvodů tedy navrhuji, abychom hlasovali pro, tu, pro toto usnesení, které není příliš dlouhé. V prvním bodě se říká, že Evropský parlament vyjadřuje souhlas s uzavřením dohody. Děkuji. Děkuji vám. Pan Šubl ze služby pro vnější činnost. Děkuji, pane předsedo. Ano, my vítáme ten úmysl, aby došlo k souběžné ratifikaci mezi Evropským parlamentem a Vrchovnou radou v Ukrajině, protože ratifikace Evropským parlamentem pro Ukrajinu bude velkou podporou. Pokud jde o obchod, máme vlastně obchodní preference ve prospěch Ukrajiny a to už nese své výsledky, došlo ke 14% nárůstu vývozu z evropských zemí. A to ukazuje, že tato opatření, stejně jako ta budoucí dohoda, budou znamenat eh, velký eh, přínos i pro Ukrajinu. Nyní tedy bychom se měli pokusit zajistit maximální prospěch eh, této dohody pro Ukrajinu. Jak dobře víte, pane předsedo a vážení poslanci, EU a Ukrajina eh, dlouho eh, diskutovali i o hospodářských účincích na ruskou ekonomiku. Hovořilo se o tom i s Ruskem, aby se vlastně vyjasnily ty obavy a aby se případně nalezla řešení. První eh, trilaterální ministerská schůzka mezi Ruskem, Ukrajinou a EU proběhla 11. července. Ratifikační proces na ukrajinské straně běží dle plánu. Nicméně ještě potřebujeme další diskuse, aby se vyjasnil dopad na ruskou ekonomiku, dopad tedy provádění dohody. Proto bude i další ministerská schůzka, ta se má konat tento pátek. Bude tam komisař de Gucht za evropskou stranu a pak tam budou dva příslušní ministři za Ukrajinu a Rusko. My jsme tedy přesvědčeni, že dohoda o přidružení bude znamenat nové příležitosti a bude to velký eh, krok v tom evropském závazku podporovat Ukrajinu v transformaci zemi k prosperující evropské demokracii a já přeji parlamentu hodně štěstí při ratifikaci této dohody. Děkuji. Děkuji, pan Plenkovič. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl zvolen prvním místopředsedou delegace pro Ukrajinu v tomto volebním období a proto bych chtěl podpořit iniciativu našeho zpravodaje, pane Sariuše Volského, a sice abychom tedy rychle ratifikovali e, tuto dohodu, aby to oficiálně učinil Evropský parlament na plenárce v září. Myslím si, že ta diskuse ukazuje, že všechny politické skupiny chtějí vyslat pozitivní signál směrem na Ukrajinu. Především chceme podpořit podpořit evropské ambice Ukrajiny a my jakožto delegace jsme rozhodně pro a doufáme, že od listopadu začne vlastně dohoda fungovat a spolu s našimi kolegy z Vrchovné rady chceme pracovat na provádění dohody a zároveň podpořit zajištění územní celistvosti Ukrajiny. Děkuji. Pan Pikola. U Sjeni smatram da mi zastupnici v Evropském parlamentu Děkuji vám. Já se domnívám, že evropští poslanci, když budou hlasovat pro tento nástroj, tak vyjádří svou podporu. A právě ta naše podpora je to nejdůležitější, ne nějaký odmítavý postoj. Je třeba přiblížit eh, Ukrajinu k Evropské unii. To přispěje k rozptýlení jakýchkoliv pochyb o budoucnosti Ukrajiny. Ukrajina eh, by neměla už být nějakým postsovětským regionem. Ukrajina by měla směřovat k Evropě a podpora této dohody je významným signálem, protože ukážeme, že my, jakožto Evropský mm, parlament, vnímáme Ukrajinu jako partnera, partnera, který bude schopen provést potřebné reformy. Jestliže v příštích pěti letech nedojde k rozšíření Unie, to ale neznamená, že bychom neměli podporovat Ukrajinu v jejím cílu a sice stát se v konečném důsledku plnoprávným členem Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pan Tenok. Ano, samozřejmě já velice dlouho podporuji ukrajinské um, euroatlantické ambice a také členství Ukrajiny v EU, takže asi nikoho nepřekvapí,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 že já jako koordinátor a celá naše delegace v AFETu chceme podpořit Ukrajinu právě v tomto okamžiku, kdy ruští vojáci eh, vlastně se dostávají na území Ukrajiny, došlo k anexi Krymu, takže z hlediska Evropské unie a Evropského parlamentu by to mělo určitě pomoci prezidentu Porošenkovi a jeho vládě v té bitvě eh, proti přítomnosti ruských tanků na jejich území. A čím eh, víc se nám podaří to urychlit a podařili se, aby to bylo ratifikováno paralelně s ratifikací v Kijevě, tak by to, myslím, byl velký úspěch a velké symbolické gesto vůči Ukrajincům a jejich vládě právě v této potřebné době, takže určitě můžete počítat s naší podporou. Thank you. Děkuji. Paul Lösing. Die Abgeordneten der GUE NGL werden äh, gegen ano, GUE NGL by byla proti této ratifikaci dohody zde a dnes budeme tedy hlasovat proti. Kolega pan Scholz již eh, hovořil o některých argumentech a to, že my v každém případě tedy jsme proti ratifikaci v tomto okamžiku předpokladem by to musela být Eh, jiná společenská situace na Ukrajině. Ta dohoda, tak jak je předložena teď, obsahuje spoustu součástí nebo částí, se kterými nemůžeme souhlasit. Mohla bych jmenovat například spolupráci v oblasti asilové politiky a zejména konkrétně spolupráci v věcech Frontexu, Frontexu ty principy, které jsou obsaženy v této dohodě, mm, nemůžeme tedy s nimi souhlasit, tak jak jsou uvedeny. Proto tedy zamítna, zamítneme, odmítneme pod ratifikaci této dohody, protože je potřeba, aby tam byly předloženy jiné eh, a považujeme tuto spolupráci za velmi nebezpečnou a velmi kontraproduktivní v eh, mírovém procesu eh, na Ukrajině. Spolupráce, která bohužel probíhá již například v, v rámci misích Atalanta a jiných. Je tam ještě spousta dalších eh, věcí, které nás vedou k tomu, že budeme hlasovat dnes proti. Děkuji. Nyní má slovo pan Fanban. Děkuji, pane předsedo. ALDE podporuje tento návrh usnesení k ratifikaci asociační dohody. My jsme o tom jednali leta a s různými vládami v Kijevě a je to dobré pro Ukrajinu, je to dobré pro Evropskou unii, a mělo by to takto být vnímáno i v Rusku, že nezávislá, prosperující a demokratická Ukrajina je dobrá pro stabilitu celého regionu. Takže proto my hlasujeme pro. Děkuji. Pan Káva. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, já jsem proti této rezoluci. Domnívám se, že teď je situace kdy e, je zatím uzavřené příměří a přesto jsou zabíjeni lidé na Ukrajině a celé tady to bude jenom provokovat ruského medvěda. Takže mm, prosím, moc prosím, hlasujte velmi opatrně. Když se na sebe zítra ráno podíváte do zrcadla, tak se podívejte sobě do očí, abyste neudělali více škody, než e, upřímně tento marný projekt Evropské unie pro ně, takže prosím hlasujeme proti. Thank you, Mr. Chair. Děkuji. Sice stílíme obavy některých, nejsme obecně jednoznačně pro, nicméně zelení budou hlasovat pro asociační dohodu z toho prostého důvodu, že to je jediná cesta, jakou můžeme efektivně projevit naši solidaritu s Ukrajinou a také proto, že odepření asociační dohody eh, by ve skutečnosti eh, byla především na prosté podkopání jejich interní politiky, takže toto je vlastně, to by byla cesta k prohloubení nepo Pokoje na Ukrajině. Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že to nevyřeší vojenské bezpečnostní problémy na Ukrajině. E, příměří je křehké a dohoda o přidružení nic nevyřeší, takže musíme přemýšlet a hledět dál. Um, thank you, Mr. Uh, Děkuji, Isfecit qui prodest, říká staré latinské přísloví. Podívejme se, komu prospívá situace na Ukrajině. Nejprve tedy máme pana Junukoviče, potom e, situaci na Majdánu, pak destabilizaci Ukrajiny, potom provokování Ukrajiny, aby se postavila proti Rusku a teď odmítáme Ukrajině prodávat zbraně. Takže to buď vymysleli agenti pana Putina, anebo idioti v roce 1939 Polsko eh, přijalo záruky Velké Británie a Francie. Výsledek byl útok Adolfa Hitlera na Polsko. Takže prosím, neopakujme stejné chyby. Podívejme se do zrcadla, jak tady někdo z předřečníků řekl. Vy, jste tady polský poslanec, pokud jsem to dobře pochopil. Pan Preda se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Bez dalších podrobných komentáří chci říci, že skupina EPP podpoří návrh předložený kolegou Sariusem Volským a vyzývám všechny kolegy, kteří jsou členy tohoto výboru, aby, aby nezapomínali, že zemřeli lidé, obětovali svůj život, takže aby o tomto popřemýšleli při rozhodování o podpisu dohody. Děkuji. Děkuji, pane Prédo. Já bych měl jednu osobní připomínku. Myslím si, že zamítnutí této dohody to by vlastně bylo nebezpečné, bylo by to proti vůli ukrajinského lidu a parlament tedy. Myslím si, že náš předseda byl zvolený na eh, vlastně na to základě také toho, že tato dohoda by se měla ratifikovat v prvním kole. V prvním kole. A vlastně samozřejmě potřeba podívat se na to. Janukovič není eh, vlastně eh, ta vláda byla zvolena legitimně parlamentem, prezident byl tedy legitimně zvolen takže myslím si, že to je vlastně ten politický a právní základ, ze kterého musíme vycházet. Nikdo další se nehlásí o slovo, takže můžeme přejít k hlasování. Budeme i hned hlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování. A ne, ještě máme pozměňovací návrhy, ano, takže nejprve hlasujeme o pozměňovacím návrhu. Máme tady pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Eh, jeden navíc je za EPP, pane Predo. Jeden. Teď je to v pořádku. Nemáte kartu? Dobrá. No, Bereme na vědomí. Takže tímto končím hlasování. 49 ne, 4 se zdrželi, 8 pro. Takže dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 2 a zase budeme hlasovat elektronicky. Takže kdo je pro pozměňovací návrh číslo 2? Končím hlasování. Stejný výsledek, čili schodný výsledek. Nyní se dostáváme k samotnému návrhu Sariuše Volského. Bude, jde o jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Ano, Tenok hlasuje pro, je to zaznamenáno. Končím hlasování. Takže 49 pro, minus os, pro, proti 8, 4 se zdrželi, takže blahopřejeme kolegovi Šarejuši z Volskému. Thus Ukraine will lose not new Russia. Snad z Ukrajiny nebude nové Rusko. Nyní bych chtěl říct, že máme mezi sebou také kolegu, kolegy z Ukrajiny, kteří se vlastně přišli podívat na naše dnešní hlasování. Was ist der da er da? Nee, der kommt, also dem Weg von Was ist das denn hier? Dann kriegst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 my považovali jsme za užitečné, abychom s ním mohli eh, si podiskutovat. Asi za dvě minuty by měl přijít. a posto con la interpretación. Sí, 25. 25. Colegas, vamos a... Vážení kolegové, Dovolte, abych vřele přivítal jeho excelenci, pana doktora Šakvi Ibrahima Abdullah Karima Alama, velkého muftyho Egypta. Jedná se také o učitele práva na Univerzitě Al-Abhar. Vaše excelence, pro nás je velikou poctou, že jste mezi nás dnes přišel. Jste jeden z hlavních expertů na šariu a na islamské právo a zcela jasně jste řekl, že ti, kteří používají islám k odůvodnění terorismu, porušují humanitární zásady samotného islámu. A zmiňme se um, o al kaidě nebo o tom nechvalně známém islámském státu. Vy sám jste řekl, že to jsou skupiny korumpované, extremistické a krvelačné, které porušují humanitární zásady islámu a představují hrozbu pro světové muslimy. V konkrétním případě Iráku se jedná o hrozbu pro všechny uh, občany, ať už to jsou křesťané, muslimové nebo občané jiného vyznání. Než vaše excelence vám dám slovo, chtěl bych vás požádat, abyste měl na paměti naše veliké obavy z rozšiřování trestů smrti a odsuzování eh, na doživotí, eh, k němž dochází v Egyptě vůči eh, muslim, členům muslimského bratrstva a dalším aktérům událostí z července 2013. A nyní vám již předávám slovo. Šukran. Děkuji. Rád bych poděkoval vám, pane předsedo, za to, že mi byla dána příležitost pohovořit zde před členy zahraničního výboru Evropského parlamentu Nadále mnoho zemí světa je obětí násilí, kterého, které páchají extremisté ve jménu svých vyznání. A co se týče konkrétně islámu, Eh, vztah eh, mezi islámem a dnešním světem eh, je jaksi nalehavým problémem pro nás, muslimy, a věnujeme se touto, této otázce Eh, na univerzitě Al-Azhar od 9. století, eh, kdy imám Al-Abdu zahájil eh, skutečnou reformu na univerzitě Al-Azhar a profesoři Al-Azhar tedy pak kráčeli v jeho stopách. My jsme přesvědčeni, že, nebo že naše univerzita je jedním z nejstarších vědeckých teologických institucí ve světě, eh, která je přes tisíc let stará a my vyvíjíme veliké úsilí pro to, abychom eh, jaksi Eh, nalezli a studovali vazbu mezi eh, islámem a světem a to z pohledu žen, vzdělání, politických funkcí eh, a odsuzujeme násilí, které je pácháno pod jakoukoliv záminkou a také zase zastáváme právo svobodu vyznání a svobodu slova e, v zájmu chování e, mravních principů, kterých se e, dovoláváme. Vztahy s dalšími křesťanskými společenstvím, židovským společenstvím, a dalšími v, na Středním východě. My považujeme e, násilí páchané na, e, ne, na nevinných e, obětech v minulém století 80. 90. letech minulého století a tak dále. To, jsou, to, to, je, to je terorismus, který my odsuzujeme a přejeme si podporovat rozvoj našich společných hodnot a měli bychom eh, jaksi případné rozepře eh, řešit v duchu našich sdílených principů a hodnot, protože to je základ, na němž můžeme budovat a bez eh, eh, respektování eh, tedy těch rozdílností nebo specifik, kterými se vyznačuje každá společnost, není možné vybudovat společnost a, a společné soužití. Ehm, v oblasti vstávající obecné diplomacie a situace v muslimských zemích v posledních eh, době praktické kroky, eh, které by eh, vedly k rozvoji našich pozitivních vztahů, to je to poselství, které já jsem si přál tady jménem muslimského světa v tomto týdnu v Bruselu předat proto aby byl islám významným hráčem. V dnešním světě musí e, muslimští vědci mít také právo hovořit jménem islámu. A to si myslíme, že je velmi důležité. A pokud toto není, pak e, některé Eh, pa, pa, pak jestliže něk, jenom některé skupiny nebo vrstvy osob e, začnou hovořit jménem islámu a říkat o sobě, že oni jsou těmi, které zastupují islám, tak to nás potom dostává do nebezpečné situace, ve které se dnes nacházíme a to potom vede k násilí, terorismu a vy všichni víte, že v těchto dnech a ještě e, i v době předcházející e, jsme zažili e, hnutí Daš, která nemá s islámem nic skutečně společného a, a, a nazvala se ale islámským státem Eh, je to ovšem teroristická organizace, kterou odsuzujeme a eh, tomuto hnutí odmítáme říkat islámský stát, protože toto hnutí eh, je naprosto mimo jakýkoliv rámec islámu a varujeme před tím, aby byl islám jaksi bran v potaz pouze na základě některých frakcí nebo skupin a protože je třeba se obrátit obracet na ty skutečné muslimské autority. V tom jsme eh, zajedno a mm, naši mm, eh, myslitele a věci by měli konat svou povinnost a vyjadřovat tedy eh, situaci, jak vypadá. V dnešní době nevládní mass media by měla také více spolupracovat s muslimskou vědou, Eh, tak aby eh, byla eh, prezentována muslimská víra tak, jak ji vnímáme, jak ji, jak ji podporujeme, jak ji propagujeme a jedině tak je možné umlčet menšiny, které se dovolávají extremistických hnutí, jako tedy organizace DAŠ, o které jsem před chvílí hovořil. Ehm, samozřejmě eh, ta situace má mnoho tváří a přáli bychom si otevřít novou stránku eh, přátelských vztahů, rozvíjet dialog, mnohostranný dialog, ať už na úrovni kulturní, vědecké, ekonomické. My potřebujeme dialog ve všech těchto oblastech proto, abychom mohli dosáhnout společných cílů je potřeba, abychom podporovali silnou spolupráci mezi vysokými školami, akademickým výzkumem a studenty v Egyptě a v Evropě. Já jsem přesvědčený, že výměna vědomostí mezi mládeží je nesmírně důležitá proto, aby nedocházelo k extremismu mezi mládeží. A zkušenost ukázala, že eh, všechna výměny a, a cesty a setkávání otevírá mládeži obzory a poznání. A e, v této oblasti já jsem přesvědčený, že toto by mohlo přispět k velikému e, zlepšení situace a k velikému úspěchu. Přál bych si, aby zahraniční politika byla vyvážená, proto aby se zlepšovaly vztahy i s muslimskými zeměmi a my, teologové, islámští teologové, bychom si přáli, aby eh, vládnul právní stát. To je velmi důležité v dnešní době a tento princip nás vede eh, k přesvědčení, že před zákonem jsme si všichni rovni bez ohledu na rasu, barvu pleti, eh, přesvědčení a tak dále. A to je zásadní princip, eh, který považujeme tedy za naprosto stěžení. Dnes by bylo užitečné nebo tedy teď bych asi e, ukončil svoje vystoupení, tak abych nechal prostor pro vaše otázky, kterých jistě nebude málo a já rád je, e, na ně budu odpovídat, e, abych vás informoval o naší situaci. Děkuji. Herzlichen Dank, Exzellenz, für Ihre... Mm, srdečně děkuji, vaše excelence, za váš projev, takže dávám slovo panu Predovi za EPP. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, děkujeme, děkuji za vaši návštěvu. Myslím si, že jsme všichni zaznamenali váš projev pro uměřený, umírněný islám. Myslím si, že jsme všichni zaznamenali také vaše odhodlání, zejména to, že jste odmítli schválit trest Eh, smrti eh, několika členů muslimského bratrstva. To je tedy to odhodlání, o kterém jste hovořil, ale ukazuje to také, že je to velký problém pro egyptskou společnost, to znamená fungování spravedlnosti a zejména nedostatek přesvědčivých důkazů. Vy jste se o tom zmínil jako důvod vašeho odmítnutí. Je to všeobecný problém, a který, a je zde riziko, že tento problém nastane také v těch procesech trestních, protože tam lidé, kteří byli obviněni ze špionáže, ze spolupráce s, Hamas, s Hamasem, tom také v iránské společnosti, uh, byl vlastně eh, obviněn z toho, že prodal nějaké tajné informace, tajné údaje Kataru. Jak tedy se stavíte k této řadě eh, obvinění? Vy jste sám zdůraznil otázku fungování spravedlnosti a právního státu. Moje druhá otázka, pokud dovolíte, se týká vašeho vnímání role, které bude hrát Turecko v budoucích letech v tomto regionu. Rád bych slyšel váš názor tady na tuto věc. Pan, mis, pan Kán má slovo. Thank you, chair. And, uh... Děkuji, pane předsedo. Yeah, good to have... Vítejte tady, šejchu. Jsem zde Mám dvě otázky. Říkal jsem, že je příjemné mít vás tady. Za prvé, když slyšeli jsme o arabském jaru a zaznamenali jsme změny, k nímž došlo v arabském světě, včetně samotného Egypta. A samozřejmě Egypt zaujímá významné místo v arabském světě. A zdá se, že se to tak nějak posouvá zase zpět. A e, co lze udělat pro to, aby pokrokoví arabové konečně mohli ovlivnit e, situaci a to, kdo jim vládne? A dále hovořilo se o ISIS. Je jasné, že jazyk, jaký ISIS používá, Eh, je sice zdánlivě jazykem náboženským, ale jejich eh, skutky jsou proti náboženským hodnotám. Mnoho mladých lidí nejenom v muslimském světě, ale také v Evropské unii jsou jimi ovlivněny. A co tedy mohou činit náboženské instituce jako Al-Azhar a další, aby skutečně k mladým lidem se dostala ta správná slova o islámu? Děkuji. Uh, Děkuji, pane předsedo, jsem zde, vaše excelence. Já bych se chtěl připojit k těm, kteří vás eh, tady uvítali a uvítali také ty, eh, ten váš vlastně umírněný eh, projev jakožto zástupce sunnického politické eh, strany a já jsem eh, dlouho sledoval snahy o reformy, o toleranci, eh, které se u vás objevují také odsouzení těch trestů smrti, například za cizoložství či kacířství, protože to se bohužel v některých zemích stává takovou zbraní proti lidem jiného náboženského vyznání, například proti křesťanům jak tedy dnes postupovat ku předu. Já si myslím, že samozřejmě neexistuje žádné nějaké povinné náboženské vyznání, nicméně v mnoha zemích existuje trest smrti a je třeba eh, prostě se nějak pokusit o odstranění těchto extrémních trestních postihů eh, lidí, kteří třeba nechtějí být žádného vyznání nebo chtějí konvertovat. A nyní k ISIL. To je otázka velice bolestná pro řadu zemí, pro mou zemi, Francii, Belgii. A sice, že mnoho džihadistů z našich zemí také bojuje, bojuje po boku ISIS a vlastně u nás byla vyslovena eh, fatva na ISIS, ISIL, kde došlo k jejich klasifikaci jako haram a vlastně bylo zakázáno britským občanům, aby se k ním eh, připojili. Takže my bychom určitě potřebovali široké odsouzení této teroristického, eh, teroristické organizace a odmítnutí pana al-Bagdádiho jako samozvaného chalífy protože on a jeho následníky dnes se zasévají téměř takový středověký teror mezi křesťany, muslimy, eh, šíty, jazidy, eh, armény a další. A to je zcela děsivé a zcela nepřijatelné. A je to hrozba pro region i pro bezpečnost celého světa. Desde hace decenios už celá desetiletí zaznamenáváme proces homogenizace um, arabského světa. Homogenizace kultura, kulturní a náboženské. Ehm, přišli jsme o velký přínos ehm, židovské přítomnosti, ztrácí se křesťanská přítomnost. Vytvářejí se komunity uzavřené sami do sebe, kde šítové či sunité se navzájem vnímají jako nepřátelé, nebo salavité, drusové a další. Bez přínosu židovské kultury je přece uh, Eh, nemožné, aby došlo k eh, rozvoji kultury arabské, eh, a to i v té moderní době. Vždyť i některá významná egyptská místa byla založena vždy z Alexandrie. A já si myslím, že dnes právě se velice ztrácí tento kulturní a společenský přínos a to je třeba příznačné mm, situací křesťanů v Iráku. Křesťané také už nejsou třeba přítomní v Betlémě, palestinští křesťané odcházejí. Arabský svět mm, nelze pochopit bez té přítomnosti více etnik, více náboženství. Když Španělsko vyhnalo sefardské židy, tak ti to byli přijati v arabském světě, v islámském světě Jakou alternativu vidíte, a teď mám na mysli třeba egyptské kopty, kteří také mají problémy v některých konkrétních místech v Egyptě, v Asiut, ale i v samotné Káhyře. Jakou alternativu vidíte eh, k tomuto politování hodnému procesu vlastně eh, té, toho společenské eh, toho společenského zlom, zlomu, kdy vlastně odcházejí z arabského světa ty jiné kultury. Bueno, reiterar otra vez el... Já bych chtěl ještě jednou eh, poděkovat za možnost položit eh, zde otázku. My jsme eh, nedávno schválili usnesení k lidským právům a poukázali jsme tam na týkání některých sociálních aktivistů a také na uvězňování a odsuzování novinářů. Eh, také jsme vyjádřili své znepokojení nad trestem smrti a mě by zajímalo, jak vy se díváte na tyto protidemokratické represivní praktiky. A další věc, která mě velice zajímá, ehm, jak si myslíte, že by se měly zorganizovat arabské státy, aby byly schopny bojovat proti sektářskému násilí? Máte v této věci nějakou představu, nějaký návrh? Děkuji. Uh, Your Excellency Dr. Shoki Ibrahim Alam, the Grand... Vaše excelence, pane doktore, ve jménu Boha milosrdného a slitovného, dovolte mi, abych vás tady přivítal. A chtěl bych eh, položit otázku ohledně demokracie. Vy jste první demokraticky zvolený velký muftý Egypta. A vši, tak jako všichni europoslanci korupci zde v tomto sále. Některé části muslimské společnosti odsuzuje a říká, že demokracie v islámu nemá své místo a že nabízejí jiné alternativy jako chalifát a podobně. A mě by zajímal váš názor na demokracii. Za druhé, Jaká bude vaše role během vašeho desetiletého mandátu velkého muftího? Jaké, jaký odkaz chcete nechat světu? A za třetí vás chci přivítat jako hlas umírněného islámu na konferenci, kterou chci uspořádat v Londýně ve Evropském společenství, kde byste mohl oslovit mládež tohoto světa, která se radikalizovala. A váš umírněný hlas by byl velice vítaný a tak bych si vás dovolil při, pozvat jako hlavního řečníka na tuto konferenci. Děkuji. Grazie Presidente, Eccellenza. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, děkuji srdečně za vaše slova. Je to opravdu nesmírně důležité eh, poselství. Já jsem eh, poslanec, který eh, věří v ve význam eh, za toho základního konceptu, a to znamená jednota mezi náboženstvími. A chtěl bych položit eh, několik otázek. Za prvé, ostatně ono to bylo vlastně mezi řádky už řečeno, máte v úmyslu jít ještě dále, tedy ne pouze teoretické odsouzení, ale něco skutečně na obranu těch pronásledovaných křesťanů v mnoha zemích eh, arabského světa a potom konkrétnější otázka eh, týkající se situace, která předchází nárůstu terorismu a prostřednictvím organizace, které řídí islámští fundamentalisté v Evropě. To znamená eh, tady tento eh, vlastně eh, zapojení imámů v, ně, v některých regionech. Zejména jsou to takoví ti, kteří sami sebe prohlásili za imány. Eh, na, kteří vlastně vedou, provádějí i ve v synagogách určitou extremistickou propagandu eh, s cílem eh, vlastně instrumentalizovat a využívají určitou terminologii k tomu s cílem, aby prezentovali falešnou vizi, falešnou představu tak, aby vlastně určitým způsobem rekrutovali a na lákali mladé lidi a využívali jich pro terorismus. Takže otázka je, zda by nebylo potřeba naléhavě přijmout určitá konkrétní opatření. A to nejen formou vzdělávání výuky, ale Potom jsou také určité oficiální směry, oficiální pokyny eh, ze strany islámu. To znamená, co je potřeba dělat, jaká, jaká opatření přijmout, bojovat proti tady těmto tvrzením, proti těmto falešným vizím těch sam těchto imámů v jednotlivých zemích. Protože dosud mám dojem, že tady tato, tato konkrétní opatření, tyto konkrétní akce a konkrétní činy chybějí poněkud. Mm, nemyslím si, že by skutečně bylo provedeno něco, aby se odstranili, aby se bojovalo proti těmto extremistům, kteří jsou, jsou tak nebezpeční pro islám. Takže jaká jsou konkrétní opatření? Děkuji. Eh, <clears throat> Pan Petrle. Eh, Zelo sem bil vesel vaše. Vaše excelence, byl jsem velice rád, že jste upozornil na význam dialogu. Před lety jsem pracoval v oblasti mezikulturního dialogu v rámci naší politické strany a vím, jaký potenciál v této oblasti tkví. Jestliže eh, chcete pochopitelně učinit velký krok krok ku předu. Byl jsem také eh, vedoucím několika pozorovatelských misí při volbách, například v Keni. Setkal jsem se tam s lidmi, s muslimy, kteří měli veliký zájem o oddělení státu a náboženství. A eh, chtěli bychom vědět, eh, s kým o takovýchto zásadních otázkách hovořit, protože někteří lidé se zdá, nejsou schopni eh, vést konverzaci na takováto témata a jak si vždy se uchylují k násilí. Eh, my bychom potřebovali prohloupit dialog. A co očekáváte od Evropské unie v této oblasti? Děkuji. Kolega Paralino. Děkuji, pane předsedo. Pane vaše excelence, jsem tady. Já bych vám pouze chtěl poděkovat. Děkuji za to, že jste přijel za námi a za to, že jste řekl, jak se již zmínil kolega. Je pravda, že je velice důležité, že jste první velký muftý, který nebyl jmenován prezidentem, ale který byl zvolen uh, radou eh, islámských akademiků. Myslím si, že to dává vašemu zvolení skutečnou legitimitu, která je opravdu zásadní. Chtěl bych vám položit tři otázky pozdravil jste a já vlastně vítám vaše jasné odsouzení islámského státu. Je důležité, aby eh, auto, eh, islámská autorita jako vy našla správná slova pro odsouzení této hrozby. Uh, již vlastně zejména kalif Ibrahim, ta skupina, e, jsou to vlastně zastánci Jeruzaléma, kteří e, jsou v Sinaji. Já bych chtěl vlastně znát váš názor k vzrůstání významu tady tohoto islámského státu a jaké jsou reakce v v Egyptě. Za druhé, hovořil jste, vyjádřil jste se proti odsouzení k smrti několika stovek aktivistů. Toto je velmi odvážná věc. Za druhé, přemýšlíte o určitém uklidnění v egyptské společnosti a jak Evropská unie, jak Evropský parlament, jak vám můžeme pomáhat, doprovázet vám, vám tady při tomto postupu uklidnění. A za třetí, uh, máte na mysli uh, určitou asumulaci. Uh, eh, hovořil jste o určité asimilaci islámského bratrstva? s islám, hovořil jste o etickém kodexu, odsouzení všech forem teroristů. Doufáte v určité zmírnění těch trestů členů muslimského bratrstva po té, co jste se vyjádřil v tomto smyslu? Uh, um, uh, um, Dobrý den, Vaše excelence. Velice ráda bych znala odpovědi, eh, vaše odpovědi na otázky kolegů ohledně represe muslimských bratrů a novinářů, kteří jsou ve vězení, ale moje otázka se týká žen. Já vím, vy jste říkal, že vaše úsilí směřuje k skloubení náboženství s moderní rolí a moderním světem a moderní svět uznává ženy jako osoby požívající všech lidských práv. A takže my jsme pocítili velkou naději, když jsme viděli tolik žen v Egyptě, které vedly eh, hnutí eh, na, na městí Tahrir a mm, všechny ty boji a podobně. Já jsem tam byla v roce 2011 za vašeho předchůdce, ten zvolený nebyl, to byl velký rozdíl, ale eh, jak si mm, byl, když eh, se si stěžovali, že třeba jsou ženy nuceny k eh, vaginálním testům a podobně. Některé tyto statečné ženy z náměstí Tahrir, tak jsme byli dost šokováni tomu, co tam on říkal. Takže by mě zajímal váš postoj vůči egyptským ženám a ženám v muslimském světě. A váš soused Líbie má samozřejmě velký vliv na to, co se děje v Egyptě. A jak vy tedy vidíte eh, tu situaci a jaká nebezpečí vidíte v případě, kdy v Libii v podstatě není stát? Někdo říká, že je tam kolaps státu a tam prostě není stát a, a e, může docházet ke zneužívání právě té situace různými radikály, kteří mohou jaksi zneužívat e, nálad lidí a jejich eh, způsob prožívání islámu. A vy jste hovořil o boje s radikalismem eh, a také o roli eh, teologů a, a, a, a duchovních. Kde jsou duchovní, aby řekli mladým lidem prostě, že toto nereprezentuje islám, toto všechno je zcela proti islámu? Někdo by jim to měl říct? E, bardzo dziękuję ekscelencjo za Pana obecność i za to, že możemy poznać. Děkuji wasze ekscelencje za to, že jste přišel mezi nás a za to, že máme příležitost seznámit se s vaším postojem a vašimi názory. Já mám dvě otázky. Za prvé, jak hodnotíte postavení křesťanů e, v Egyptě dnes? A jaký je zdroj násilí proti křesťanům, ke kterému došlo v loňském roce a za minulé vlády. A také bychom rádi věděli, protože vy jste také členem sekulární e, egyptské společnosti za posledních 30 let, Eh, Egypt měl jaksi mírové vztahy s Izraelem a nás by zajímalo, jaký význam to má pro egyptskou společnost. Ah, danke. Äh, Exzellenz, Herr vaše excelence, já bych vám také chtěl srdečně poděkovat za to, že jste přijel do parlamentu, že jste vyslovil tato úvodní slova, která mě velmi uklidnila a také srdečně děkuji za to, že odpovíte na naše otázky. Jak umíte si představit, že všichni máme starosti ohledně současné situace v Egyptě? A proto moje první otázka vy jste se naštěstí vyjádřil proti těm rozsudkům smrti muslimských bratří a také proti ostatním trestům uvěznění. Jak vidíte praktické možnosti? Je možné skutečně eh, tedy vykonat nebo odvrátit tyto tresty smrti? Moje druhá otázka už zde zazněly připomínky k otázce koptských křesťanů v Egyptě. E, ty spory nebo boje proti koptským křesťanům již trvají století e, v Egyptě. Jak vidíte ty dlouhodobé možnosti rozvo- dalšího vývoje bylo by možné konečně dosáhnout smíru mezi těmito dvěma skupinami. A ještě poslední otázka, co nám nejlep, ne, doporučujete, aby, co by bylo nejlepší udělat proti terorismu. Právě stále více mladých lidí právě z našich zemí se připojují k těmto teroristickým skupinám a zde bych vám byl velmi vděčný za vaši radu, za váš tip, jak postupovat proti tomuto nebezpečí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, je to pro nás velké potěšení, že se s vámi dnes můžeme setkat. Chtěl bych skutečně velice ocenit vaše slova naděje, váš otevřený projev. Je potřeba skutečně dosáhnout skutečného smíru samozřejmě potřeba eh, silný demokratický Egypt, aby mohl bojovat proti těmto tendencím, které ohrožují eh, mír ve světě. Bez správního státu nebudeme moci dosáhnout stability a velice s potěšením jsem naslouchal tomuto pacifistickému poselství. Rád bych tedy věděl, jak byste chtěl předat ten, toto poselství míru mezi náboženského dialogu. Nejen, nemám na mysli pouze islamistické země, ale jednotlivé islámské komunity v evropských zemích a v ostatních oblastech světa a rád bych věděl tedy podle vašeho názoru, jakým způsobem můžeme použít jednotlivé prostředky masové komunikace, abychom eh, posílili vaše poselství a vaše slova. Děkuji, vaše excelence, takže prosím, máte slovo. أنا eh, بداية Nejprve bych chtěl velice poděkovat za všechny tyto otázky, které dokazují váš hluboký zájem o mm, postoj a postavení postoj Egypta a muftího a e, názor na celou řadu otázek, které jsou dnes aktuální. E, Většina otázek se týkala asi především um, trestu smrti a um, dále potom otázky žen a dialogu a otázka ISIL. Na úvod Eh, bych rád upřesnil jednu věc ohledně trestu smrti a úlohy muftího v této otázce podle trestního zákona v Egyptě je procesní e, ustanovení, které uvádí, že jak si je třeba e, jak si počítat s prezumcí neviny a potud, pokud všechny procesní úkony e, nejsou dokončeny, aby bylo plně prokázána vina, takže je má být tedy se dávat přednost pochybnostem. A nyní jakým, já budu popisovat, jakým způsobem probíhá ten proces a potom, jak do toho vstupuje muftí. Tedy nejprve, eh, jak si přijde eh, ten návrh od policie se eh, státnímu zástupci, státní zástupce vypracuje žalobu a ta je předána soudu na generální prokuratuře. Eh, eh, generální prokuratura existuje eh, od roku 1950 a vypracuje žalobu a pokud Eh, tedy dospěje k určitému přesvědčení a důkazům, předá věc soudu a eh, pak pokračuje druhá část vyšetřování, soudní vyšetřování a soud se skládá tedy ze tří soudců. Jestliže eh, ten trestní senát dospěje k vynesení trestu smrti, tak dříve, než je vykonán, musí Eh, být eh, věc předána muftímu, který eh, tedy musí celý ten spis prostudovat. Takže my dostaneme spis, kde jsou údaje, tedy v důkazy o vyšetřování v jednotlivých etapách až po rozsudek, v tomto případě tedy rozsudek smrti. Muftý tedy velmi pečlivě musí celý spis prostudovat, všechny ty dokumenty pročíst a poté vyjádří svoje eh, svoje právní, svůj právní názor. To nesouvisí s procesními otázkami a, eh, a, nebo s vyšetřováním před soudem. On, velký muftí, pouze Eh, jak si přednese svoje, svoje vyjádření z pohledu právního a náboženského. A může eh, souhlasí nebo nesouhlasí jedině po té, co se naprosto bezpečně přesvědčí o všech skutečnostech a potom tedy napíše, napíše e, eh, zprávu k celé záležitosti a to se tedy m, hm, přiloží ke spisu a, eh, a soud, tedy který potom dostane stanovisko muftího, tak buď eh, v tom stanovisku eh, tedy to, to stanovisko je, je má poradní funkci, protože poslední hlas nebo poslední roz, rozhodnutí spočívá na bedrech soudu. A takže soud eh, musí na základě vlastního svědomí eh, tedy eh, říci, že tedy takové je jeho přesvědčení bez ohledu na to, co napsal muftý. Jestliže tedy soud i potom se rozhodne pro trest smrti, může tedy pokud byl souzen za své přítomnosti, pokud byl přítomen u soudu ten obviněný, pak Eh, musí eh, pak se tedy toho zúčastní a pokud ne, tak pak je potřeba, aby e, prokuratura tedy zajistila jeho přítomnost. Hm, v 90% případů ty rozsudky vykonané nebývají a dochází k novému procesu před jiným senátem e, trestního soudu. Ten další senát zase se tou věcí začne zabývat od začátku. A pokud tedy tento nový senát nerozhodne o vynesení trestu smrti, potom se musí věcí zabývat ještě třetí, potry ještě třetí autorita a sice znovu to se to dostane k muftýmu. Takže my, když ty papíry dostaneme znovu, tak znovu tak se díváme, co je nového v tom spise. A poté vydáme zase náš právní názor, který předáme soudu a pokud uh, soud i po druhé se neschodne, tak potom rozhoduje o tom prezident republiky. E, trest smrti, než projde všemi těmito procedurami, tak to trvá minimálně čtyři roky. Tak, aby se oddělilo to vynesení a, a, a vykonání trestu od sebe. A ve většině případů se dá říci, že ty tresty smrti, které jsou vykonány, těch je velmi málo. A to tehdy, kdy je tedy souzen za své přítomnosti. A pokud je odsouzen za své nepřítomnosti, pak od okamžiku, kdy je zadržen, tak musí celý proces proběhnout znova, jako kdyby žádný soud nebyl v minulosti. Takže všechny proces, celý proces, který proběhl do jeho zadržení, vlastně je smazán. A proč my jak si trváme na ponechání trestu smrti? Dnes je ta otázka velmi důležitá a je potřeba mít na paměti, Ehm, že ten pachatel v okamžiku, kdy páchal ten svůj trestný čin, tak někdy se může stát, že už je to jakoby nepamatuje a nám se pak zdá, že ten trest je příliš přísný, ale kdyby, ale kdyby si ten člověk uvědomil, eh, čeho se dopouští, tak by docházelo, tak by, tak by nedocházelo potom takové mm, eh, trestné činnosti, kdyby totiž z pravidla, kdo je odsouzen k trestu smrti, to je někdo, kdo někoho zabil. A kdyby si to byl rozmyslel, tak eh, prostě ta jeho oběť mohla žít, mohla žít se svou rodinou a tak dále. Takže když si uvědomíme všechny ty okolnosti, za něž k tomu trestnému činu došlo, tak eh, ne, tak se nám nemůže zdát, že je ten trest příliš přísný. A e, mnoho mm, Evropanů i, i, i arabských vědců e, v oblasti trestního práva se tomu také věnovali a e, muslimské právo jak si tento trest připouští a je přesvědčen, že je to významný prvek pro mm, odstrašení a, a pro potrestání v případě zločinu vraždy. A to, to tedy tolik k trestu smrti. Egypt dnes prochází etapou, která je jaksi do značné míry povzbuzující. My jsme Ehm, prodělali vlastně dvě změny ústavy a ehm, naše společnost prokázala svou velkou touhu po pokroku a po reformě ústavy ehm, a díky tomu tedy eh, byla přijata ústava z roku 2014. Já jsem se účastnil eh, redakčních eh, prací na této Eh, nové ústavě a ten výsledek eh, byl velice příznivý, jestliže potom při referendu o nové ústavě byl eh, výsledek tak vysoce pozitivní. Potom proběhly prezidentské volby a při té příležitosti bych chtěl připomenout a ujistit vás, a já jsem o tom naprosto přesvědčený, že my si rozhodně nemyslíme eh, o nikom v Egyptě, eh, že by byl cokoliv jiného než egyptian. My vůbec nepoužíváme slovo menšina, protože Egypt je eh, vybudován na, na bedrech všech a, eh, Egypt, a muslimská kultura eh, je jaksi taková absorbující, která využila přínosů ve všech oblastech od různých náboženství eh, a, a, a člověk má touhu budovat a budovat nemůže sám. Budovat musí e, s přítelem, s bližním, s druhým občanem, prostě v rámci celé společnosti. A egyptský model je zvláštní v tomto směru, protože my v Egyptě, a já to říkám s naprostým přesvědčením, že my jsme všichni propojeni a není možné tyto vazby eh, rozbourat. My jsme sousedi eh, v místě bydliště, jsme sousedi na polích, muslimský student sedí v lavici vedle křesťanského studenta eh, ve školách a nikdo mezi nimi nerozlišuje, často ani nevědí, kdo je, kdo je kdo, než si třeba přečtou jména. A také na pracovišti nerozlišujeme mezi tím a o ním podle náboženství. Mohu vás ujistit, že postavení koptů eh, je naprosto normální, zákon platí pro všechny. A jak jsem říkal na začátku, já především prosazuju právní stát, to chci hlavně zdůraznit, protože právo musí platit pro všechny a je musí být základem všech vztahů každé společnosti, nejenom v Egyptě nebo jenom v Evropě. Eh, zákon platí pro všechny bez rozlišování. Žena. Žena v Egyptě. Já bych rád vás ujistil, že islám, a já jsem o tom napsal celou řadu studií, e, o ženě, o postavení ženy v islámu, o jejich politických právech, o jejich obecných právech, o e, jejich e, právech v manželství. Ma, žena má všechna práva jako občanka a jako společnice muže a jak řekl prorok, ženy jsou přítelkyněmi mužů a tam tedy ten text celý je, nejednejte se ženou jako se ženou, s mužem jako s mužem, Hmm, pokud eh, se nejedná o konkrétní otázky spojené s pohlavím. To znamená, jestliže Eh, třeba eh, žena v některých obdobích, které jsou pro ženu fyziologicky specifické, nemůže vykonávat některé úkony a to jsou fyziologicky specifické období, kdy třeba, které u muže nedo, nenastávají, takže třeba žena nedrží půst během měsíčků ne, a, eh, a tak dále, nebo po porodu a tak dále. To jsou specifické věci. A e, egyptské právo a e, Eh, ústava z roku 2014 klade velký důraz právě na otázku rovnosti. A eh, je tam velice dlouhé ustanovení na toto téma, tak aby nedocházelo eh, k chybné interpretaci ústavy potom nějakým sekundárním právem, aby nedocházelo k, potom k omezování práv žen v dalších zákonech nižší úrovně. Uh, takže vás mohu rozhodně ujistit, že ženy požívají všech práv a někdy muži asi budou muset začít žádat také o svá práva. A nyní, co se týče ISIL a toho, co ISIL dělá a co dělá Abu Bakr, Abu Bakr al-Baghdadi, Já bych nerad ho nazýval chalífou, ani bych to nerad nazýval státem, ani islámským státem, protože všechny tyto pojmy označují něco zcela jiného. Mohu s klidem říci, že pokud oddělíme skutky, kterých se ISIL dopouští a dáme je jaksi do vědecké perspektivy a do perspektivy skutečných muslimských norem je to zcela mimo jakékoliv islámské právo a jsou to, prostě to prostě, jsou to zločiny, jsou to trestné činy, které nemají nic společného s islámem a na ně se má normálně uplatnit trestní zákon a má se to potrestat, protože musí, musí za, za své skutky pikat já nevidím sebe menší kus textu šarii, který by apeloval, volal po násilí, po e, ničení a devastaci. Nikde nikdo není, nevolá se po zabíjení. Veškeré texty šarii hovoří o budování, poznávání. Lidé byli jste stvořeni mužové a ženy eh, aby, a kmeny, abyste se poznávali navzájem a pracovali na božím díle. Takže my eh, jsme tady proto, abychom budovali tento svět a eh, i pluralita je zakotvená v tom, že prostě všichni Eh, Bůh nás stvořil rozdílné, různých vyznání, různých vzhledů a, eh, a samozřejmě svoboda vyznání, to je základní věc a eh, existuje ustanovení, o kterém jsme hodně hovořili v výboru 50 při přípravě ústavy a Eh, je tam řečeno, že svoboda vyznání je garantována každému člověku, každý člověk má věřit, čemu chce, ale v mezích samozřejmě své skutky, jeho skutky musí být přijatelné v rámci práva v dané společnosti. A to, čeho se dopouští ISIL, to nemá žádné opodstatnění a ospravedlnění v islámu. Ani v islámu nic neospravedlňuje to, jak oni, eh, kdy oni říkají, že se opírají o islám, ale jako nikde není řeč o, o vyhájení lidí z domovů. Ale když se podíváme třeba na, mra, na válečné právo nebo morálku a podobně, pak právě muslimské právní texty volají potom, aby že bojovat lze jenom s tím, kdo útočí. A, ne, a, je, naprosto, a je naprosto nepřípustné uh, zabíjet ženy, protože ženy nebyly stranou ve válce. Takže zabíjet ženy, zabíjet děti, z, zabíjet uh, modlící se v, v mešitách, nebo eh, kněze, nebo e, řeholníky, nebo já neznám to židovs, to, ten židovský nějaký pojem, eh, kdo se modlí v synagóze a podobně. To je absolutně nepřípustné, eh, je zakázáno kácet stromy, je zakázáno bourat domy. To je, a to, to jsou všechno pravidla v případě vedení války. A takže když vezmeme všechna, všechny tyto texty, tak existuje určitý mravní kodex při vedení války. A jestliže je válka mezi tedy ne uvnitř země, uvnitř Iráku, uvnitř Sýrie nebo uvnitř Egypta, to ani, ale prostě to, čeho se dopouští ISIL, to se vůbec nedá jakkoliv porovnat s čímkoliv, co figuruje v islámu. Eh, křesťanští, eh, eh, egyptští křesťané, my nemáme No, možná existuje určité napětí nebo tlaky, ale já uvedu jeden příklad. Doktor Nabil Louka, to je křesťan, A kdo, žil, kdo četl životopis tohoto vědce, vidí, jak je egyptská společnost promíchaná. On jako malý chodil s vědomím svých rodičů do, do školy pro malé muslimské děti a potom on sám, jako křesťan, on potom napsal o Mohamedovi knihu která se jmenuje eh, Mohamed prorok a poselství a hovoří tam podle svého přesvědčení, podle svého křesťanského postoje o eh, islámu a mnoho i představitelů islámského náboženství v dětství, já se omlouvám, že takhle říkám, když byli malí, tak mm, jako žili s křesťanskými matkami a naopak. To je prostě vidět, že ta společnost v Egyptě je silně promíchaná a propojená. Takže nedochází k žádné genocídě nebo, nebo od, eh, vyhánění křesťanů. My velice eh, oceňujeme a, a, a respektujeme lidská práva. Eh, my jsme věnovali v ústavě speciální paragraf Eh, lidským právům v té ústavě z roku 2014. A poprvé je v egyptské ústavě, a možná vás to překvapí, protože mezinárodní dohody mají z pravidla jaksi, u, u, jaksi sílu z, eh, zákona, ale, zák, ale eh, například, eh, ale eh, lidská práva v roce 2014 se dostaly do té nové ústavy a my respektujeme všechny mezinárodní lidskoprávní dohody, které jsme uzavřeli a k kterým jsme se připojili. Například v Koránu je uvedeno, eh, dodržujte své dohody, to je, to je základní povinnost, jak si své závazky my musíme plnit. Čili tam je řečeno, plňte své závazky a to i v rámci mezinárodních dohod, které máme vůči i, i za jiných, i za minulých režimů, tedy tyto závazky přijaté, i včetně mírové dohody s Izraelem, to všechno musíme respektovat. A nyní, co se týče souvislosti mezi islámem a demokracií. Demokracie je moderní způsob vládnutí. A my jak si v rámci islámu zjišťujeme, zda je tento, tato cesta pozitivní pro společnost nepředstavuje nějaké nebezpečí nebo pasti a podobně, tak pokud se ta otázka stojí takto, pak my e, nevidíme, proč by mělo vadit aplikování demokracie při volbě eh, politických představitelů a tak dále. Muslimové ve své historii zažili různé situace, ale například funkce muftího, která poprvé byla obsazena na základě jmenu, eh, eh, volby po změně vlastně charty Univerzity Al-Azhar, eh, což je nejvyšší jaksi vědecká rada v Egyptě, která volí muftího a šejcha Univerzity Al-Azhar. A já vás mohu ujistit, že funkce muftího Eh, má eh, jak si je naplňována, ať byl zvolen nebo jmenován. A jestliže eh, člověk získá tuto funkci, tak musí absolvovat specializovaná studia pro Eh, důkladné pochopení eh, jaksi právních principů a, eh, a, a metodik Univerzity Al-Azhar na základě historického vývoje. Mám ještě čas? Mám ještě čas? بالنسبة co se týče mešit, my bychom si přáli všichni spolupracovat eh, co se týče výstavby mešit v Evropě. Rádi bychom spolupracovali na to, abychom vedli dialog. Protože dialog podle mého názoru je základ. To je základ všeho, eh, proto, aby se setkávaly národy a, a myšlenky a bez dialogu není možné dosáhnout úspěchu. Jinak myslím, že jsem víceméně zodpověděl většinu otázek, které tady padly. A já vám za ty otázky mnohokrát děkuji. Je to důkaz vaší moudrosti a vaší veliké informovanosti eh, o Egyptě a o arabském světě. Děkuji vám a boží požehnání na vás. Vaše excelence, velice vám děkuji. Myslím si, že to byla dobrá schůze, doplodná diskuse. Mělo, bylo, měli jsme skutečně to štěstí, že jsme vedli dobrý dialog. Děkuji vám za vaši otevřenost, kterou jste zde projevil a za reakce na naše otázky. Je velice důležité skutečně vést dialog a úspěch spolunažívat eh, mezi jednotlivými náboženstvími. Pokud bychom skutečně ty texty brali vážně, tak si myslím, že by všichni měli být schopnost, schopni se rozumně zorganizovat a spoluexistovat. Žádné. Samozřejmě nemůžeme, žádné z těchto náboženství není založeno na nenávisti, na nepřátelství. To už jsou pouze špatné, falešné interpretace nebo nebo jak jste řekl, náboženství se často využívá nebo zneužívá k jiným cílům. Zde tedy nemám na mysli pouze islám, ale i křesťanství nebo židovské náboženství. A je skutečně potřeba, abychom se snažili Eh, žít, eh, spolu existovat, žít v míru, v třeba ve smíření mezi všemi těmito náboženskými přesvědčeními, abychom zamezili nenávisti a násilí. A když vidím, tak v mé zemi například už 400 mladých mužů odešlo do islámského státu, do Sýrie nebo do Iráku. Uh, přes 2000 z ostatních členských států Evropské unie, přestože někdy ani nepocházejí z islamistických, z islámských rodin, ale prostě z německých, i z křesťanských, z jiných a nechali se tedy přesvědčit na tady tento boj a proto si myslím, že vaše snaha Eh, skutečně najít tady touto cestou je opravdu správná. Takže ještě jednou vám děkuji za váš čas a za tento velmi otevřený a plodný dialog. Really good.